prostě aktivován. Eh, chtěl bych vyjádřit eh, veškerou eh, solidaritu směrem k tomu obyvatelstvu, které je postižené a doufám, že se parlament k tomu připojí. Děkuji kolego, bereme to všechno na vědomí. Také my chceme vyjádřit solidaritu a obavy z toho, co se e, v Kalábrii stalo. A je e, samozřejmé, že celý Evropský parlament je solidární s těmi, e, kteří teď jsou tak těžce zkoušeni v této krásné oblasti Itálie. Takže nejprve první bod na pořadu dnešního jednání, prohlášení komise ohledně provedených reform a vývoje v Moldavské republice a chtěl bych dát slovo panu komisaři Filemu. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně. Když se díváme na vztah mezi Evropskou unii a Moldavskem, tak je nepochybné, že jsme dosáhli v rekordním čase značného pokroku ale z domácího vnitrostátního hlediska pořád čelí tato země mnoha výzvám. Referendum z 5. září mělo eh, vyřešit eh, politický blok eh, při změně pravidel o volbě prezidenta. Bohužel to selhalo. To je politování hodné. Ale také bylo důležité, jestli se referendum bude řídit demokratickými standardy. A splnění těchto podmínek bylo potvrzeno mezinárodními pozorovateli. A to je povzbudivý, povzbudivý jev. Také jsou důležité listopadové volby pro konsolidaci demokracie v této zemi. Budeme nadále vysílat jednoznačná poselství všem zúčastněným stranám v tomto smyslu a pak eh, budou muset všechny politické síly spolupracovat jak na volbě prezidenta, tak i na, při výběru vlády, která bude schopná provést zemi kritickým úsekem reformní cesty. Zároveň nepolevíme eh, v našem silném úsilí reformního úsilí moldavské, eh, reform moldavské vlády. A dovolte mi nyní potrhnout několik význačných aspektů. Evropská unie není jen zdaleka největším dárcem Moldavska, ale v březnu se nám také podařilo zmobilizovat dalších 40 dárců na podporu moldavských reform. 1,9 miliard eur se podařilo zajistit na období 2010 až 2013, včetně vlast, našich vlastních 550 milionů dolarů, eh, eur závazků. A v uplynulých měsících jsme zareagovali na celou řadu požadavků a potřeb vlády. Zajistili jsme poradenství vládě, podporu demokratizačnímu úsilí a také zajištění um, právního řádu, dále pomoc při organizování volebních eh, komisí, pomoc v souvislosti s eh, loňskými Um, povodněmi a pomoc uh, při vývozu moldavského vína. Spolu s moldavskou vládou jsme se aktivně zapojili také do otázek souvisejících uh, s pomocí populaci uh, v Podněstří, zejména prostřednictvím různých projektů v drobném měřítku a začneme také program budování instituční kapacity v rámci východního partnerství. Tento program Moldavsku pomůže připravit se a implementovat na dohodu o přidružení, která se momentálně vyjednává. Poslední kolo vyjednávání v Kišinevu 13. a 14. října znovu prokázalo, že pokrok těchto vyjednávání probíhá velmi dobrým tempem. Naše pomoc měla také podobu bezprostředních transferů do moldavského rozpočtu. Od posledního čtvrtletí 2009 37 milionů eur bylo vynaloženo na a plus 15 dalších milionů, které mají přijít v blízké době. Z toho asi 8,5 milionů eur bylo alokováno přímo na pomoc nejchudším složkám populace. A nyní, kdy předseda Evropského parlamentu Buzek podepsal příslušné rozhodnutí, očekáváme, že bude možné také uvolnit 40 milionů z první části mikrofinančního balíčku mikrofinanční pomoci. Budeme pokračovat v dalších obchodních a technických e, výměnách a sejdeme se s premiérem v Lucemburku. V listopadu se podvýbor pro Moldovu bude, bude zabývat e, reakcí na klíčová doporučení ve světle vyjednávání o e, zóně volného obchodu. Kromě toho jsme se s Moldavskem podíleli, také vedli na dialogu o lidských právech, energetice a také o dohodě o eh, civilním letectví. Nás navázali jsme na vízový dialog, který byl nastartován loňským červnu a na základě výsledků zjišťovací komise se září nezávislými experty Rada ministrů zahraničí má vyvodit závěry, které se budou eh, zabývat právě tímto tématem. Děkuji, pane komisaři. A budeme pokračovat výstupy jednotlivých řečníků jménem politických skupin parlamentu. Nejdříve za EPP. Paní kolegyně Makovej, máte dvě minuty. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. E, toto... Děkuji, pane předsedo. Toto je rozprava k reformám v Moldavsku a také e, ohledně pokroku směrem k Evropské unii. Již rok je tato země eh, na agendě Evropské unie, protože ona plní všechny své závazky. Je tady jedna záležitost, která je zcela prioritní. Eh, například existuje tady eh, plán reformy justice, ten již byl ten už začal být realizován a rovněž dialog v tomto směru byl zahájen. Eh, rovněž eh, Moldavie přistoupila k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Římě. Eh, dohoda o přidružení se také vyjednává s velmi dobrými výsledky, ale jaké jsou tedy záruky v tom smyslu, že tohle všechno bude pokračovat? Moldavie učinila největší pokrok ze všech zemí, které jsou součástí východního partnerství a je tedy zapotřebí, aby se této země dostalo zacházení individuálního charakteru, které by vyplývalo z Eh, úspěchů, které země dosáhla. Eh, těch úspěchů je hodně a měly eh, by být opravdu správným způsobem odměněny, tak jako tomu bylo v oblasti Balkánu. Moldavie si to zaslouží. Co se týče liberalizace víz, tak země učinila pokrok ve všech čtyřech oblastech a proto vyzýváme komisi, aby vypracovala 25. října akční plán, který by zemi umožnil aby mohla využít systém liberalizace víz. A teď ještě, co se týče Podněstří. Potřebujeme tento problém řešit. Je to naprosto zásadní pro to, aby mohl být region stabilizován. Evropská unie eh, hraje v regionu eh, mnohem důležitější roli a mohla by eh, tuto roli ještě povýšit. Proces evropské integrace totiž stimuloval proces cesty k demokracii všude v Evropě. Podívejte se, jak se za posledních 20 let změnila tvář východní Evropy. Reformy e, jsou již v chodu ve východním Balkánu, ať je tomu v Moldávii obdobně. Pokusme se o to. Děkuji. Na řadě je pan Severín na jednu minutu. Moldavsko Moldavská republika má jedinou možnou volbu mezi evropanizací a e, transformací, která by ji vedla k situaci, která je v Podněstří. To znamená rozdíl mezi bezpečností, prosperitou a oligarchizací. A zatím tento vývoj byl negativně ovlivněn interní politickou nestabilitou. Základní problém Moldavska nesouvisí s externími výzvami, jimž musí čelit, ale interním rozštěpením politických sil. Ta vnitřní nestabilita nedala koalici čas implementovat své proevropské eh, politiky a přístupy. A nyní je tu milník, kdy výsledek tento vole by měl posunout Moldavsko blíže k Evropě. A proto je důležité, abychom podpořili všechny síly, které nabízejí modernizaci země, za a zabránit jakémukoliv antagonismu a konfrontacím a rozvinout širokou vizi, která by zemi pomohla splnit evropské cíle. Děkuji. Eh, Děkuji. Děkuji. Eh, pane Severine. A teď je na řadě pan Watson za liberály na dvě minuty. Vždycky je to pro nás privilegium vyslechnout vás. Děkuji. Naše sněmovna byla šokována brutalitou toho, co se dělo v Kišiněvě. A za několik týdnů jsme měli to potěšení, že zde přijeli sem do této sněmovny eh, předsedové politických stran. My jsme sdíleli nadšení moldavského lidu o novou budoucnost a od té doby jsme zaznamenali pokrok, jež v této zemi nastal. Ovšem ještě mnohé se musí udělat přinejmenším to, že eh, pachatelé těchto brutálních skutků musí být eh, přivedeni před soud. Ale pokud eh, Moldova eh, bude, vybuduje eh, současnou koalici nebo ji podrží příští měsíc po volbách, tak se jí snad povede dosáhnout úplné transformace. Francis Bacon, britský spisovatel, poznamenal, že naděje je dobrá k snídani, ale k večeři už nechutná. Moldovská eh, vládní strana by neměla mít pochyb, že realizace reform musí následovat po těch právních aktech, jež je připouštějí. Čas nepracuje pro nás a mnohé se musí vykonat velice brzy. Moje frakce eh, chce pogratulovat panu komisaři Filemu za to, co vše už pro Moldovu eh, vykonali. Vítáme iniciativu Přátelé Moldovska a skvělou schůzku, která se konala a pomohla Moldově eh, udělat krok kopředu. Na straně Evropské unie se snažíme ze všech sil, abychom této zoufalé chudé zemi pomohli dosáhnout evropských standardů. A doufám, že pokud se příští týden budeme zabývat vízovým režimem, tak i tam dosáhneme nějakého řešení. Ale jako jeden z našich otců zakladatelů, jak už řekl, úkolem Evropy, úkoly Evropy nejsou stanovovány Evropskou unii, ale duchem evropských národů a my doufáme, že Ehm, i Moldavané předvedou tohoto ducha eh, při volbách. Děkuji panu Watsonovi a jménem zelených paní Tatiana Ždanok. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. My vítáme pokrok, kterého Moldavská republika dosáhla a doufáme, že nadcházející eh, volby ještě přispějí ke konsolidaci institucí a k respektování eh, principů právního státu a k dodržování lidských práv v Moldavsku Eh, co se týče eh, budoucnosti Moldavské republiky a eh, jejího přistoupení k Evropské unii, ne k NATO, tak to je velmi podporováno občany země a Parlament také deklaruje, že je pro e, integraci a spolupráci s Evropskou unii, ale vzhledem k tomu, jakou má zkušenost e, naše země s členství v Evropskou, e, Evropské unii, jsem se pokoušela vysvětlit v rozhovorech s moldavskými kolegy něco v tom smyslu, že členství v unii není něčím, co končí tím přistoupením k Unii, že je třeba eh, se pokoušet o další kroky, včetně eh, boje o, s korupcí v, eh, v společnosti. Pak jsou tady také určité historické Eh, historické eh, fenomény, které je třeba zohlednit. Je eh, velmi nebezpečné tvořit nějaké rozdělující linie ve společnosti. Je tady samozřejmě sovětská okupace v minulosti a je třeba si uvědomit, že tyto věci eh, společnost eh, nekonsolidovaly, ale měly opačné důsledky. Eh, společnost je v, Moldavské republice různorodá, je tady velké procento těch, kteří mají dvojí občanství a to se také odráží v otázce lidských práv. My musíme učinit maximum pro to, abychom tyto odlišnosti pomohli zrušit a aby bylo zrušeno zrušen také vízový režim. Děkuji vám. A nyní za konzervativce, čili za ECR, reformisty a konzervativce, má slovo na 1,5 minuty pan Tanok. Děkuji vám. Tak než Moldavsko dosáhne svůj konečný cíl, cíl eh, členství v Evropské unie, což je cíl, který ECR podporuje, je to jedna z nejchudších evropských zemí, přestože je ve VTO, a je tudíž zranitelná vůči například organizovanému zločinu, pašování, obchodu s lidskými bytost, bytostmi. Je to země, kde, která je navíc omezována konfliktem mezi ruským mluvícími eh, s občany a eh, dalšími občany, a to zejména v oblasti Podněstří. Moldavsko Eh, nyní mělo šanci učinit větší pokrok a Aliance pro evropskou integraci, stávající vládní koalice, dala najevo obrovskou schopnost urychlit eh, pokrok přibližování k Evropské unii. A Unie by měla udržet svůj tlak na moldavskou vládu, aby pokrok a ekonomické a politické reformy pokračovaly, zvláště aby se zlepšilo eh, řízení a právní řád dodržování práva. Ale vízová otázka ta již byla zmíněna. Chci ovšem nastoulit také otázku euro Euronestu, což skýtá Eh, možnosti pro evropské i moldavské politiky hovořit o společných zájmech. Bohužel Euronest, což je něco, co se objevilo v mé zprávě v předchozím mandátu, je paralizován kvůli eh, sporu o běloruské zastoupení, protože náš parlament neuznává běloruský parlament, který nebyl demokraticky zvolen. Ale jednou doufáme, že všechny země ve východním partnerství Moldavsko, Ukrajina a budoucí demokratické Bělorusko budou kandidáty na vstup do Evropské unie. Děkuji, pane doktore Tanako. A teď eh, na minutu a půl eh, kolega Belder, eh, který hovoří jménem frakce EFD. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava ukazuje, že Evropská unie je velmi angažovaná v spolupráci a dalších krocích směrem k Moldavské republice. Já z toho mám osobně velkou radost, protože to jsou dobré e, perspektivy. E, my se osobně staráme e, o jednu malou vesnici, Bundorp, kterou bych tady takto chtěl jmenovat a e, jsme tedy osobně v tom účastnění. E, Moldavská republika se teď chystá e, přijmout, schválit obchodní dohodu s Evropskou unii, jak tady pan komisař řekl. Je tady celá řada zajímavých a důležitých produktů, zemědělské provenience, víno a tak dále. To jsou eh, všechno důležité věci. Eh, často eh, se hranice zavírají. Mimochodem i směrem k Rusku Evropská unie v tomto směru by se měla více angažovat. A paní kancléřka Merkel by možná měla více promluvit s ruskými představiteli, aby se i otázka Podněstří začala důrazněji řešit, protože prozatím se věci moc eh, nehýbají. Každopádně eh, přeji hodně úspěchů při přiblížení se Moldavské republice, republiky k Evropské unii. Děkuji, pane Beldere, takže to je konec zástupců frakcí a teď jednotliví řečníci. Nejprve pan Ungureanu na dvě minuty. You, Děkuji, pane komisaři, pane předsedo. Tento příklad dokazuje, že angažovanost Moldovy vůči evropským hodnotám a standardům je všeobecně účinný, i když vlastně nejlepší příklad na implementaci pro evropských politik je Moldova mezi východními eh, sousedy. A mm, Moldova vlastně a její to, co zastupuje, už je kompatibilní se zeměmi západního Balkánu a my jí musíme pomáhat a vybízet jí k většímu pokroku. E, situace v Ukrajině zvyšuje potřebu e, intenzivního zabývání se východními sousedy a v tom kontextu je důležité, aby e, listopadové volby potvrdily moldovský nějaký směr eh, k evropské integraci. Je nejvyšší čas vyslat Moldově politický signál, moldavským občanům rovněž. Tisíce moldavských rodin jsou rozděleny vízovou bariérou a dialog mezi Evropskou unii a Moldovou, by už měl vstoupit do operativní fáze a doufejme, že Rada pro zahraniční záležitosti 25. října vyzve komisi, aby vypracovala akční plán pro liberalizaci vízového styku. Pro Evropská integrovaná Moldova bude mít kladný dopad na um, východní hranici Evropské unie všeobecně tam, kde právě neustále jakákoliv hrozba konfliktu ohrožuje i bezpečnost Evropské unie. Děkuji na jednu minutu, jednu a půl minuty paní Jotová. Děkuji, pane předsedo. Moldavsko čelí v dnešní době mnoha výzvám. A tyto výzvy souvisí s více s tím množstvím etnik, eh, s problém pod, problémem Podněstří a s členstvím, potenciálním členstvím Moldavska v Evropské unii. Liberalizace vízového režimu je obzvlášť důležitá. Viděli jsme a byli jsme svědky toho, že ty výsledky mohou být pozitivní. Vydávání bulharských a rumunských pasů pro moldavské občany to není řešením. To je spíš riziko a orgány v Kišiněvu by eh, měly také zajistit, aby veškerá pomoc obdržená od Evropské unie se dostala všem občanům bez ohledu na jejich etnický původ. To je také důležité pro bulharskou menšinu, která žije v jedné z nejchudších oblastí této země. Děkuji, paní Jotová. A nyní na jednu minutu kolega Busoj. Děkuji, pane předsedo. Chci říct, že jsem členem parlamentního shromáždění s Moldavskou eh, republikou, eh, sleduji situaci v zemi a jsem svědkem toho, že eh, Moldavsko se velmi angažuje cestou k Evropské unii směrem k reformám ale tento, eh, toto úsilí není jednoduché a hodně toho ještě zbývá učinit. Jsem rád, že v otázce liberalizace ví se věci posunují eh, dopředu, ale tady bychom měli mít určitou cestovní eh, mapu a proč do budoucna neuvažovat o úplném zrušení víz. Moldavsko 28. října projde vážnou zkouškou, volbami a doufejme, že to dobře dopadne evropské instituce a Evropská unie obecně eh, hodně zemi pomáhají a toto je vnímáno velmi pozitivně. Já bych chtěl požádat evropské instituce, parlament, komisi, aby i nadále podporovali Moldavskou republiku, aby získala ještě větší eh, sebevědomí a aby mohla eh, v rámci svého úsilí přistoupit nakonec k Unii. Děkuji. Děkuji. Pan Busoj a nyní Pan Bělan. Děkuji, paní před, pane předsedo. Před deseti dny jsem měl příležitost být v Moldovsku v rámci zvláštní komise, zvláštního výboru to byla, tam byl pan Graham Watson, paní Makovej. My jsme se ocitli v Moldavsku ve velice důležitém okamžiku pro tuto zemi. To bylo několik dnů po eh, tom nepodařeném referendu z 5. září a zároveň několik týdnů před těmito zásadními parlamentními volbami, jež se budou konat, já to připomenu, 28. listopadu. Co jsme viděli? Eh, zejména velikou podporu moldavského národu pro eh, evropskou integraci. 75% občanů to podporuje. Rovně rovněž jsme byli svědky ohromných pokroků vlády pana premiéra Filata k evropské integraci. Obrovský počet reform, zejména velký pokrok v boji s korupcí, eh, která byla takovým trápením pro tu zemi. Samozřejmě existují i problémy, ty plynou z hospodářské krize, z nevyřešené situaci v Podněstří, ale proto, abychom po 28. listopadu mohli pokračovat s Moldovskem v naší cestě, musíme jako Evropská unie vyslat patřičný signál a proto já doufám, že ten nadcházející summit z Evropské rady dokáže prosadit liberalizaci vízového styku. Děkuji. Děkuji, pane Bělene, a nyní dvě e, minuty pro paní Elenu Basesku. Děkuji. Já chci poděkovat všem, kdo umožnili tuto rozpravu, protože musíme se zhostit našich zodpovědností ve vztahu k Moldavské republice, a to zejména nyní eh, před blížícími se volbami vláda Aliance pro evropskou integraci prokázala v uplynulém roce mimořádným úsilím, že jsou eh, připraveni skutečně spustit hluboký proces reform politických, ekonomických, institučních. A tak se stali skutečnými lídry v rámci našeho partnerství. Nesmíme zapomenout taky na to, že toto přišlo po osmi letech komunistické vlády, v průběhu které byla i základní práva, jako je práva e, svobodného projevy, projevu a další porušována. A proces reformy musí v Moldavské republice nadále pokračovat, a to zejména v oblasti justice a, vnitř, a vnitra. Musíme, musí se nadále bojovat s korupcí, zajistit nezávislé soudnictví a zajistit také lidské zacházení se zadrženými osobami a musí se přitom respektovat veškerá základní práva. Moldavsko rok a půl prochází hlubokou politickou krizí, protože se nepodařilo zvolit eh, prezidenta a zvalidovat referendum. A volby 28. listopadu mají nesmírný význam pro přibližování Moldavska k Evropě. Demokracie bude podrobena těžké zkoušce a s veškerou odpovědností mohu říci, že selhání voleb by bylo také selháním politiky Evropské unie v, v vůči tomuto státu. My, protože my potřebujeme partnera, který eh, převezme i naše hodnoty. A chci podtrhnout také to, že jazyk, kterým se mluví v Moldavsku, je dnes jedním z oficiálních jazyků eh, Evropské unie. To je další důvod, proto, proč si zaslouží naši pomoc. Děkuji, paní Masesko, a na jednu minutu pan Vigenin. Gospodin komisár, uvažajmi kolegy, Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Já mám velikou radost, že Evropský parlament věnuje svůj drahocený čas a svou pozornost právě Moldově. To je v podstatě evropský stát a tady musíme konstatovat, že vládní koalice, jež se zasazuje o integraci s Evropou, už hodně vykonala v tomto směru a měla by být přírod- přiměřeným způsobem vyhodnocena. Zároveň občané čekají, že bude vykonáno více, zejména v oblasti hospodářství. Proto je zásadní, a o to půjde i ve volební kampani a zásadní jsou vztahy s Evropskou unii. Přidružení k Evropské unii není jednorázovým aktem, měla by to být nezvratná politika. Selhání v tomto ohledu by přineslo politickou nestabilitu, která se pak bude eh, opakovat i po volbách. Proto apeluji na eh, politické síly. Nezávisle na výsledku voleb musíme dělat to, co je nutné k zaručení politické stability, tak, aby Moldavané a vláda mohly pracovat v zájmu svých občanů a evropské budoucnosti své země. Děkuji. A pan Poremba, tady ho nevidím. Takže Zřejmě tu není, když tak ho oslovíme, až se vrátí. Takže dvě minuty, pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Rumunský imperialismus to je téma, které moldavský eh, komunismus eh, Eh, užívá, když eh, hovoří o ingerenci eh, Rumunů údajné do záležitostí v Kišiněvu, ať už se jedná o evropské či jiné poslance. V Kišiněvu by někteří chtěli, aby všichni kolem zmlkli. Tak toto nejde. Musíme se vyjádřit, musíme hovořit. Především proto, že velká část evropských občanů, Rumunů, Bulharů, ale i dalších národností žije v Moldavsku Moldavské republice. A já si myslím, že jakýkoliv evropský občan, včetně těch, kteří žijí na území Moldavské republiky, má právo na to, aby eh, se těšil eh, prostě těm právům a svobodám, eh, na které má každý nárok v Evropě. A teď vláda údajně činí vše pro integraci Eh, je tady aliance pro evropskou integraci. Eh, tato aliance eh, by samozřejmě byla něčím jiným, kdyby se jmenovala aliance pro integraci s Ruskem. Ale to je jiná věc. Musím říct, paní Makovej, pane Füle a další, tato aliance opravdu učinila výrazné statečné kroky. Já jsem byl minulý týden v Kišiněvu a jinde a konstatoval jsem, že se tady jedná o výzvu, eh, která je výzvou pro nadcházející volby. Moldavští občané si vyberou mezi politickými silami, ale také e, vyberou si cestu e, směrem k Evropě anebo její pozastavení. Komunisté nestojí o evropskou integraci. Před rokem a e, několika měsíci nám ukázali komunisté, o co stojí. Manifestace v Dubnu velmi jasně ukázali, o co komunisté v Kišiněvu stojí. Takže jde o to, aby občané pochopili sdělení politických stran a já doufám, že politici budou naslouchat poslouchat občanům. Děkuji. Děkuji panu Predovi a na jednu minutu kolega Marek Živěc. Děkuji, pane předsedo. My věnujeme velikou pozornost malé zemičce, jež je blízko Černému moři, ale nemá k němu přístup. Proč? My hovoříme o Moldově snad proto, protože v této malé zemi se neustále setkávají dva světy. Ten, jež odchází s velkými obtížemi do minulosti, ten svět, jehož symbolem byl kdysi sovětský svaz. Tato země je neustále rozdělena část je okupována uzurpátory, jež mají obrovskou podporu eh, ze mm, z, odjinut. A my si musíme říci, že této zemi musíme pomoct. On si to zaslouží. To jsou odvážní lidé, kteří chtějí jít směrem k Evropské unii a chtějí budovat demokracii. Pane komisaři, je tomu stejně jako ve fyzice. Tam nemluvíme o síle jako takové, ale o bodu, v němž tu sílu uplatníme. Zatím ty půjčky a granty ty hm, nejsou ničím převratným, ale pokud je uplatníme ve správném momentě na správném místě, tak dosáhneme kýženého výsledku. Já přeji úspěch všem těm, kteří chtějí budovat v Moldově demokracii. Mě nezajímá, z jaké jsou strany. Já chci, aby se konsolidovali, aby budovali sobě i ostatním lepší budoucnost, aby byli nám partnery. Děkuji. My... No, děkuji. Me señalan que el señor ha levantado... vidím pa- pan Papadopoulos, který zvedl modrou kartu. Znamená to, chcete hovořit v rámci Catch the Eye? A nebo máte dotaz na pana Šivěce? Je to na Catch the Eye, dobrá. Takže ještě jednou připomínám kolegům, že modrá karta slouží k tomu, když chceme přerušit nějakého řečníka a položit mu otázku. Ne, neslouží to jako přihláška do Catch the Eye. A nyní posledním řečníkem této části je pan Kukan na dvě minuty. Tím skončíme toto kolo. Takže dvě minuty, pan Kukan. Vážený pane předsedo, pane komisaři, kolegové, kolegyně. Dosavadní vývoj Moldavska je příslibem toho, že by se z této země mohl stát příklad úspěšného příběhu člena východního partnerství Evropské unie. Stávající proevropská vláda, vedená Aliancí za evropskou integraci občanům Moldavska, Předložila jasnou politickou perspektivu, která má význam pro budoucí demokratický vývoj této země. Je však pravdou i to, že vnitropolitická situace byla negativně poznamenaná dlouhodobými neschodami o ústavní reformě. Po neúspěšném referendu by měly další volby pomoci překlenout ten mrtvý bod, na kterém uvázly jednání mezi stranami. Evropská unie by, myslím, měla výrazněji docenit dosažený pokrok stávající vlády ve vztazích s Unii. V pondělí 25. 10. Byla, rada přijala závěry návrhu, návrh závěrů k Moldavsku, které by měly podpořit kroky současné vlády a také by mohly eh, požádat komisi o vypracování akčního plánu na výzavou liberalizaci. To je významná věc pro moldavské občany. To, jak to nakonec všechno dopadne, bude ovšem záležet především na výsledku voleb. A pokud jde o Evropský parlament, domnívám se, že bychom měli být pozitivnější v našem přístupu k Moldavsku. Měli bychom důrazněji projevit podporu pro evropským silám v této zemi. Měli bychom ukázat, že nám záleží na tom, aby se v budoucnu i Moldavsko stalo členem jednotné evropské rodiny a přesvědčit je, že i pro ně je taková budoucnost nejlepší. Děkuji. Gracias, kolega. Děkuji a teď jsme tedy skončili se zapsanými řečníky. E, přejdeme e, k proceduře Catch the Eye. Máme tady sedm řečníků, dáme jim tedy všem slovo někomu dalšímu a po 60 vteřinách budu muset každého přerušit. Budu velice striktní. Nejprve paní Andrie Kiene. Pane předsedo, eh, Moldavsko urazilo velice dlouhou cestu od eh, Ribbentropova paktu. Eh, později se stala země částí Sovětského svazu. Teď je nezávislou samostatnou zemí, která má hodně problémů, ale je to země demokratická, která jde cestou cestou k evropské integraci. A já bych chtěla dnes eh, podpořit eh, všechny politické strany, které jsou demokratické, eh, všechny v zemi, všechny etnické skupiny, aby se odvrátili od problémů a konfrontací a snažili se společně zaměřit se na reformy země, zaměřit se na cestu k Evropské unii. A v neposlední řadě je tady také otázka Podněstří, které by mělo být vysoce na našem pořadu jednání. Je tady iniciativa kancléřky eh, Merkelové a některých dalších politických představitelů, eh, kteří se snaží také přispět eh, k řešení tohoto zamrazeného konfliktu. Na řadě je pan Pasku. You, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři File. Moldavsko je posledním uh, enklávou latinity mimo Evropskou unii. A prostřednictvím eh, východního partnerství je tu příležitost, kdy se mohla dostat blíže a potom být eh, do, eh, a ta šance na to, že se dokonce dostane do členství, se zlepšují. Blíží se volby a to zrychlilo tempo reform, na což Evropská unie zareagovala. A měli bychom pogratulovat oběma stranám, jak pokud jde o vnitrostátní reformy, tak i evropské jaký přístup by se měl dostat za ten bod, kterého už není. Návratu a to, co nejdříve, ale musí se vyřešit také ten potenciální konflikt podměstří. Také eh, musíme ocenit tedy eh, diskuze, které byly eh, oznámeny v postupy a také v, v rámci trialogu Dovil. A je potřeba, aby se našlo nějaké řešení ve spolupráci s Ruskem, aby se tento poslední eh, kus latinského světa dostal skutečně do té evropské kolébky. Děkuji vám, bohužel vám vypršel, znám eh, tady selhal eh, měřit času. V minulosti, pane předsedo, se na Balkánu řešily problémy a mluvili jsme o Bosňanech, tak jsme měli tendenci Moldavsko přehlížet. A přitom Evropská unie už mohla dávno něco dělat, být tím prostředníkem v konfliktem, k nímž tam dochází. Z toho pohledu je politování hodné, že eh, Moldavsko odmítlo nabídnutou ruku eh, prostředníka v Podněstří. To, že Moldavsko je chudou zemí, eh, můžeme připisovat tomu chaosu po odchodu Sovětského svazu. Eh, východní regiony Moldavska eh, jak je známo, se snaží podporovat právě Rusko k tomu, aby získali nezávislost, ale e, více-méně jsou závislí na zemědělství. A nyní dojde k volbám a e, bude rozhodnuto, kdo bude v zemi vládnout. My doufáme alespoň, ať se vyhneme zostření konfliktu a mezi jinými i konfliktu s Rumunskem. Děkuji panu Mercerovi a nyní další řeční pan Grip. Děkuji, pane Pane komisaři, já jsem měl příležitost být pozorovatelem opakovaných voleb v moldavsku a my jsme tehdy hovořili s představiteli politických stran tehdejší opozice, tak jsme byli svědky obrovské chuti pro změnu a k té změně došlo. Současný premiér Filat tehdy zcela jasně eh, prohlásil, že je pro Evropu. My jsme velice oceňovali jeho práci a už jsme mu to sdělili, i když byl zde hostem v parlamentu. Potvrzuje to i delegace komise výboru pro zahraniční záště, jež nedávno v Moldově byla. Interní problémy, zejména podněstří a to, že je země rozdělena, a to, že jde často o symboly minulosti, e, to je velký problém. My musíme pomoci všemu, co pomůže připojení Podněstří k Moldově. Stejně tak jsou tam problémy s migrací, jiné záležitosti. Pane komisaři, jakákoliv podpora pro Moldovu. E, řečník přerušuje. Další řečník. No, no no Pan Parňo, ale nevidím ho. Možná došlo k chybě, nebo mezi tím odešel. Takže pan Perilo. Pane předsedo, během posledních týdnů jsem se eh, také vyskytoval v Kišiněvu, kde jsem se eh, zúčastnil kongresu ohledně integrace Moldavska do Unie, především v té kulturní oblasti. A musím říct, že jsem eh, velmi ocenil eh, pevnou vůli, eh, která byla hmatatelná. Existuje celá řada iniciativ, hodně se buduje infrastruktura technická i jiná. Eh, Moldavané hodně stojí o to, aby se mohli k Evropské unii více přiblížit. Eh, Mnoho politiků v tomto směru tvrdě pracuje. Eh, myslím si, že to je dobrá věc. Předseda přerušuje. Děkuji, pane Pido. Pan Bronz. Počet příjemců evropských fondů je zhruba polovina stávajícího členství. Až rozšíříme členství na stále chudší a chudší evropské země, tak se tento poměr zvětší na dvě třetiny a to samozřejmě bude na úkor stávajících čistých přispěvatelů, ale také stávajících členů, které jsou čistými příjemci. Uvolnění vízových omezení, jak se nám často říká, nesouvisí s migrací, čímž samozřejmě myslí legální migraci. Ale co s ilegální migrací, co s tím, že budou eh, lidé eh, propašováváni, aby potom pracovali za menší než minimální platy a budou žít v hrozných podmínkách. A já bych řekl, že Moldavsko vyhlásilo svoji nezávislost v roce 1991 na Sovětském svazu, ale chce se vzdát své nezávislosti ve prospěch Evropské unie? Děkuji, kolego. A tím jsme dospěli na závěr části Catch the Eye. A přejdeme k poslední části této rozpravy tím, že dáme znovu slovo komisaři Filemu, aby zareagoval na příspěvky kolegů. Prosím, máte slovo. Um, I appreciate very much this. Já si velice této rozpravy vážím a oceňuji její načasování. A hlavně jsem rád, že vidím všeobecně takovou jednotnou zprávu a jednotnou podporu ze všech stran této sněmovny. Opravdu Moldova se ocitla v takovém bodu zvratu a Evropská komise se velice aktivně snaží podpořit moldovskou vládu, aby dosáhla co nejvíce z toho ctižádostivého plánu, jež si v loni eh, načrtla. My podporujeme bez výjimky širokou škálu cílů obsaženého v akčním plánu, jež jsme společně uzavřeli. To je zcela zásadní pro moldovskou budoucnost. U mnoha příležitostí a mezi tím i 30. září, kdy přátelé Moldavska navštívili Šizinau a o tom se zmínil kolega Mocov, tam jsme potrhli, jak nám záleží na Moldovsku, jež bude zemí blahobytu a bude demokratickou zemí a že chceme obnovit evropské instituce. Evropská historie nás musí všechny poučit. Moldovská republika už je na dobré cestě. Já jsem přesvědčen, že budou schopni dosáhnout nutného politického kompromisu, aby se dále drželi cesty reform. Z naší strany a v co největší míře zde se budeme snažit stát moldovským občanům po boku a zajistit jim vše, co je pro ně potřebné, abychom podpořili reformy v této zemi. Budeme i nadále podporovat Moldovsko, aby udržitelným způsobem dokázalo projít volbami a eh, aby ty správné síly v nich vyhrály. A já rovněž upřímně doufám, že po těchto volbách budeme svědky inkluzivního politického procesu v Moldovsku, jež se soustředí na plnění evropské agendy, bude pokračovat v transformaci ku prospěchu moldovských občanů a rovněž ku prospěchu Evropě. Děkuji, děkuji pane komisaři. Máme šest návrhů usnesení, jednu od EPP, jednu strany ALDE, další